A mám eh, další materiál od sociálních demokratů, kteří eh, chtějí být jmenováni v, do komisí a do delegací a tyto nominace ty budou dnes k dispozici, pokud nikdo k tomu nic nemá, tak tyto nominace budou přijaty. Takže to